Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bohužel teď nemáme světlo, ale máme mikrofony, máme zvuk, máme i tlumočení a tedy můžeme začít. Doufám, že světlo se objeví později. Nevím, proč ty problémy jsou. Tedy Zahajuji schůzi výboru pro regionální rozvoj, dnešní a zítřejší. Začneme tím, že schválíme pořad jednání, schválíme návrh pořadu jednání. Máte k tomu někdo nějaké poznámky, prosím? Prosím? Děkuji. Já jménem kolegyně Rosy Damato, která se musela zdržet někde jinde v jiném výboru, chtěli bychom bod 5 v programu poprosili odložit až budou schváleny eh, dokumenty k víceletému finančnímu rámci. Návrh komise o úpravě rožního předběžného financování by totiž eh, na to mohl mít velký vliv a myslíme si, že by se to tedy proto měli eh, mělo projednat jindy. Dokud, nema, pokud nebude schoda na odložení bodu 5, tak kolegyně bych chtěla požádat, aby se ten bod projednal normálním postupem a nikoli mimořádným postupem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Chtěla bych informovat poslance členy výboru, že jsem dostala dopis od paní Damáto. Ona tam vyslavuje své námitky k bodu 5 na pořadu jednání. Já jsem plánovala představit vám ten dopis, až se dostaneme k bodu 5, ale eh, v každém případě, pokud nejsou žádné námitky od ostatních skupin, tak bych mohla rozhodnout o odsunutí tohoto bodu a přeložit to na diskuzi na schůze koordinátorů, aby se rozhodlo, jak se bude v budoucnosti k tomu přistupovat, protože máme rozhodnutí koordinátorů, že se bude postupovat takto. A postupujeme teď takto, protože to je mandát, který máme od koordinátorů a pouze oni ho mohou změnit. Takže v tuto chvíli bod 5 mažu z návrhu pořadu jednání. Zahrneme ho do diskuse na schůzi koordinátorů později. Je to tak pro vás v pořádku? Děkuji. Takže s touto změnou, změnou vymazali jsme pro dnešek pětku a můžeme teď tedy schválit s touto změnou návrh pořadu jednání. Dobrá, děkuji. Dále schválení protokolu z 27. září. Návrh zápisu je k dispozici online, jak víte, navrhuje, že pokud nikdo nepřijde s námitkami do konce této schůze, tak bude zápis schválen. Nemám žádná sdělení. Doufám, že budu mít nějaká sdělení na příště, což bude, myslím, za 10 dní. 3. prosince a teď se pustíme hned do prvního bodu věcného, což je návrh stanoviska k zavedení programu Evropský sbor Solidarity. Paní Ivana Maletič je zpravodajkou k tomuto dokumentu. Máme také stínové zpravodaje. Takže teď má slovo paní Maleteč, aby předložila návrh. Prosím. Děkuji. Jsem velice ráda, že mohu být zpravodajkou k tomuto tématu, protože tím vytváříme příležitosti pro mladé lidi a dobrovolnickou aktivitu, ať už v jejich zemích nebo v zahraničí, tak, aby z toho mohli profitovat lidé v celé Evropě. Hlavně zdůrazňuji ve svém stanovisku, že tyto solidární aktivity by těm dětem, které, těm mladým lidem, kteří nestudují a nevzdělávají se, nabízejí jisté možnosti, přispívá to také k posilování komunitního ducha. Také si myslím, že je důležité, aby tento dokument byl co nejjednodušší v procesu své implementace. A proto jako první jsem se snažila zdůraznit, že účastníci na dobrovolných aktivitách by měli dostat plnou kompenzaci svých nákladů souvisejících s touto aktivitou, třeba ubytování, místní doprava, peníze, strava, doprava a některé další drobnější náklady, které na samém počátku zohledňovány nebyly. Také plně podporuji, aby každá jednotka, která chce na těch evropských sborech Solidarity, chce participovat, měla jistou známku kvality, která by se opakovaně posuzovala, ne třeba třikrát do roka, ale řekněme jednou za dva roky. A v tomto kontextu bychom mohli ohodnotit úspěšnost a výkon těchto jednotek. Také si myslím, že rozšiřování těch možností a výsledky této akce by měly být trochu víc prezentovány nejenom na evropské úrovni, ale i na národní a regionální, aby ten program vstoupil v platno, v povědomí. A co se týká zjednodušení, které jsem už také zmínila, myslím si, že potřebujeme jisté další zlepšení z těch stávajících finančních procedur tím, že budeme zjednodušovat způsoby. Budeme zjednodušovat způsob přístupu. Také bychom měli mít standardy interní kontroly a měli bychom mít i pravidla managementu poskytování dotací a také bychom měli vzít ve vědomí, na vědomí, že je potřeba zjednodušovat a neměla by se vznášet další administrativní nároky, aby se nezvyšovalo administrativní břemeno. Děkuji. Děkuji paní Maletič. Teď dostanou slovo stínový zpravodajové. Pan Howard tu není. Je tu někdo? Není. Takže teď pan Klosovský. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že Evropský sbor solidarity bude vytvářet nové možnosti pro mladé lidi, jak se seznámí se sociální ekonomikou, budou mít možnost se dále rozvíjet a vypracovávat vlastní projekty v sociální oblasti. Krom toho se určitě naučí nové věci, obohatí své kompetence pro sebe samotné, ale i pro svou budoucí profesi. Zvýší se tím tedy jejich profesní příležitosti a šance. Naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řešeno, řečeno k tomu, jak by ten program měl v příštích letech vypadat. Měli bychom mladé lidi motivovat. Proto jsem rád, že zvyšujeme možnosti pro mladé lidi, to, co se týká sociálního angažmá. Tady ve středu pozornosti je hlavně ona dobrovolnost. Také potřebujeme jistou podporu pro osoby, které třeba až tak velký zájem o program nemají. Doufám, že v průběhu dalších prací na tomto stanovisku se budeme soustředit i na tuto dimenzi, tak, abychom se obrátili hlavně na osoby, které možná pocházejí z nevýhodného sociálního prostředí. Musíme mladým lidem ve svízelné situaci nabídnout nějakou perspektivu. Proto, protože oni díky tomu rozšíří své kompetence a zvýší svůj potenciál. Může to mít vliv i na jejich vstup na trh práce, ale ovlivní to pozitivně i jiné sociální kompetence. Ten projekt se musí soustředit hlavně na osoby s nevelkými šancemi a proto se myslím, že v tom Evropském sboru Solidarity bychom měli rozlišovat mezi dobrovolnou prací a prací, která je za odměnu je třeba hovořit tedy i o praktikantech. Dobrovolná práce nesmí být vnímána jako vstup do pracovního života. Když jde o solidární aktivity, tak bychom se měli zahrnout práci se seniory, ale i s invalidy. A solidarita by měla být hlavním centrem pozornosti. Děkuji. Ten pan Austrevičus jako další stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Ivaně Maletič za její skvělou práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska. Většina z těch pozměňovacích návrhů je v souladu s politickou linií frakce ALDE. Velmi, nám, velmi se nám to zamlouvá a proto velkou většinu z nich plně podporujeme. Jenom Jedna věc v tom stanovisku je otázka kvality a ono obnovování té známky kvality každé dva roky. To je pozměňovací návrh 80. Návrh komise říká periodicky a to je možná příliš vágní, ale ten dvouletý režim by mohl znamenat velkou byrokratickou zátěž i pro organizace, které se toho projektu budou účastnit. Kdyby bylo možné, tak eh, by se měly mít možnost orga- účastnit i organizace na lokální a regionální úrovni. To znamená, že ono hodnocení kvality a celý ten režim s tím spojený by měl být pokud možno minimální. To znamená, že si myslím, že ten dvouletý režim může být problém. Může dojít k tomu, že ta původně hezká, dobrá myšlenka může, tak říkajíc, zajít na úbytě pod administrativní zátěží. Paní předsedkyně, rád bych poděkoval paní zpravodajce za skvělou práci a těším se na další jednání, při nichž najdeme určitě optimální řešení. Děkuji. Děkuji. Další od zelených někdo? Nikdo? Teď paní Adinolfi, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já jsem eh, podrobně sledovala toto téma, protože také jsem ve výboru pro kulturu. Obecně jsem přesvědčena, že Evropský sbor Solidarity je dobrým programem a měl by tedy dostat naší podporu, protože zavádí do praxe základní hodnoty EU. Ale také bych chtěla zmínit některé kritické body a chtěla bych to řešit konkrétními pozměňovacími návrhy. Nejsem přesvědčena o možnosti eh, financovat kromě dobrovolnických činností i činnosti eh, pracovního typu, to jsou nějaké stáže například. Hrozí, že eh, se už pak nebude jednat o dobrovolnickou činnost a že tento sbor Solidarity by se používal jako boj proti nezaměstnanosti mladých, což je důležitý problém zasahující především státy Jižní Evropy, ale u tohoto problému nezaměstnanosti mladých bychom spíše to měli řešit speciálními zaměstnaneckými politikami politikami zaměstnávání. Také si myslím, že tady hrozí nejistá situace, protože podle návrhu komise by tam mohly být uzavírány pracovní smlouvy eh, do délky dvou měsíců. A já bych tedy chtěla toto vyřešit pozměňovacími návrhy. Dále je tady možnost eh, aby i některé organizace se účastnily tohoto programu. Ale hrozí tady, aby eh, nebyli mladí lidé vykořišťováni. Je třeba ověřovat, zda nedochází k zneužívání pracovní síly ze strany podniků, eh, které ve skutečnosti chtějí jen maximalizovat svůj zisk a nemají vůbec nic společného se šlechetnou činností eh, dobrovolníků. To by mohlo vyvolat paradoxní situace, v nichž nadnárodní společnost by využila tento program a veřejné prostředky jenom k získání levné pracovní síly, ale vůbec by neměly žádné solidární cíle. A e, je třeba toto napravit. Za třetí bych e, se chtěla zamyslet nad rozpočtem programu. Program 2018 až 2020 má rozpočet rozdělený na část dobrovolnickou a část zaměstnaneckou, je to 90, 90 respektive 10 a ten nový eh, sbor Solidarity ale nemá eh, takovéto rozdělení rozpočtu. Já předpokládám, že se jedná jenom o chybu a že to nebylo eh, takto úmyslně komisí navrženo. Je třeba rozdělit zdroje mezi tyto dvě části, aby nevznikaly paradoxní situace, kdy se budou financovat jenom stáže a ty pracovní aktivity na úkor dobrovolnické činnosti, protože to dobrovolnictví tady má být hlavním cílem. Pak chci ještě říci, že je třeba, aby zajistit, že program eh, bude dostupný pro všechny, včetně postižených je třeba, aby i lidé s postižením měli možnost se zapojit do takovéto aktivity, eh, i když třeba pocházejí z komplikovaných socioekonomických eh, podmínek. Je třeba zajistit kontrolu, kdo jsou příjemci eh, programu. A je také třeba mít možnost odnímat značku kvality v případě porušení podmínek. Dobrovolnická činnost by měla být tím hlavním cílem celého programu a je třeba zabránit jakémukoliv zneužívání této činnosti. Děkuji. Děkuji. To byla vystoupení stínových zpravodajů a stínový zpravodajové od sociálních demokratů již eh, přednesl svůj názor na toto stanovisko, předložil ho písemně, takže teď se ptám, zda se chce do diskuse zapojit ještě někdo další z kolegů poslanců, nikoliv, tak dám teď slovo zástupci komise, paní Anastopoulos. Vyslovila jsem to dost správně. Máte slovo, prosím. Dobré odpoledne. Uh, Komise bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za návrh stanoviska. Velice oceňujeme vaši snahu, aby evropské sbory Solidarity byly inkluzivnější. Také se nám zamlouvá, že se soustředíte na zjednodušení celého procesu. Chtěli bychom říct, že ve stávající implementaci sboru Solidarity již pracujeme s paušály a e, zjednodušující principy. To znamená, že ta zjednodušovací procedura již běží a hodláme v ní pokračovat. Co se týká zjednodušování, tak souhlasíme s panem Stínovým zpravodajem, který tady řekl, že když by tam bylo určeno, že Kvalita se bude posuzovat co dva roky, by to mohlo zvýšit administrativní zátěž a bylo by tedy pro národní agentury obtížnější vykonávat svou práci, protože oni již monitorují organizace. Stejně tak jsme otevřeni diskusím i nadále a těšíme se na spolupráci. Děkuji. Děkuji. A teď paní Maletič, chcete to uzavřít? Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a jsem si jistá, že se dopracujeme k dobrým kompromisům. Jen bych chtěla zdůraznit, že si myslím, že je důležité, že v nařízení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

quarter to four and we have lights, we have... Tři čtvrtě na čtyři svítíme, mikrofory fungují, tlumočníci jsou tu s námi a můžeme pokračovat ve své schůzi. Skončili jsme, nebo byli jsme přerušeni v okamžiku, kdy paní Maletič uzavírala rozpravu ke svému návrhu stanoviska. Podpořili ji stínoví zpravodajové a zástupkyně komise. Já bych jenom chtěla zmínit, že navrhuji, aby pozměňovací návrhy byly předkládány do 12 hodin poledne středa 28. listopadu. Poledne středa 28. listopadu. A teď Půjdeme dál k bodu pořadu jednání. Pětka byla odložena, o tom budeme hovořit na schůzi koordinátorů a další bod bude tedy nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy a uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady 1082 z roku 2006 o Evropském seskupení pro územní spolupráci. Parlament dostal ke zvážení návrh těch indikátorů a máme lhutu tří měsíců, která může být roz... prodloužena o další tři měsíce. Během této lhuty parlament, pokud chce, může předložit námitky vůči tomuto návrhu. A pokud žádné námitky nebudou, tak komise může dotyčný akt eh, přejmout. Já dám tedy nejprve slovo komisi, aby nás seznámila s návrhem nařízení přenesené pravomoci a posléze koordinátorům, případně dalším eh, kolegům, aby se mohli vyjádřit. Takže pan von Breska odpovídá za toto téma. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem eh, poslancům a poslankyním. Moje prezentace bude velice stručná. Je to poměrně eh, technický úkol a chtěl bych se trochu vrátit zpátky. Jenom bych chtěl připomenout, co eh, ESUSJ je to právní nástroj, který má usnadnit přeshraniční spolupráci. E, byl zřízen zhruba před deseti lety. A tento nástroj umožňuje regionálním a místním úřadům z různých členských států, aby vytvořili e, seskupení pro spolupráci s nějakou právní subjektivitou. Nejvýznamnější PSUS e je přeshraniční nemocnice na španělsko-francouzské hranici v Sedaně. A myšlenka tady byla, že místo toho, aby se zřídily dvě nemocnice, zřídí se jedna společná, kterou spravuje právě toto ESUS. To je třeba eh, odlišovat od nedávného návrhu komise, o ECBN, to je Evropský přeshraniční mechanismus, to je něco jiného. To má umožnit, aby pravidla jednoho členského státu se uplatňovala v sousedícím členském státu pro konkrétní projekty v obecném zájmu. Nařízení ESUS komisi dává možnost přijímat aktiv přenesené pravomoci, v nichž eh, bude seznam ukazatelů, které umožní hodnotit nařízení o ESUS. A to je právě to, co máte dnes před sebou, tento akt přenesené pravomoci. Já nebudu zabíhat do detailů tohoto aktu přenesené pravomoci, jenom bych chtěl zdůraznit, že máme pět různých skupin ukazatelů. Týkají se efektivity, účinnosti, relevance, zjednodušení a přidané hodnoty EU. Seznam těchto ukazatelů naleznete v příloze. Otázkou samozřejmě je, proč tohle potřebujeme, k čemu to je. A jednoduchá odpověď by mohla znít, že to je základ pro zprávu komise, zkoumání provádění nařízení ESUS, které bylo přijato před několika týdny a také to bylo zasláno parlamentu. A chceme pak tam zdůraznit zjištění opírající se o ukazatele, která by posuzovala hodnotu. Eh, zjistili jsme, že počet ESUS eh, e vzrostl eh, z 48 na 72 od roku 2014 dosud. A to ukazuje, že tato seskupení SUS e jsou stále relevantnější. Množství nebo počet členů narostl z 600 na 800 za poslední tři roky a také jsme zaznamenali, že ve srovnání s jinými strukturami podle mezinárodního nebo národního práva tato SUS jsou uh, verzatelnější, mají právní subjektivitu, takže se mohou rychle rozhodovat a mohou také tedy snáze působit v té dotyčné zemi. Abych to tedy zkrátil, zjišťujeme, že u ESUS jsme schopni zmírnit ty dopady eh, existence hranic. Je na tom vidět hodnota těchto ESUS a celkově zpráva opírající se o ukazatele vykresluje poměrně pozitivní obrázek. Z hlediska komise v tomto okamžiku nevidíme potřebu měnit nařízení o ASUS. E Tím asi zatím skončím. Samozřejmě to neznamená, že všechno je fantastické. Zaznamenáváme, že potřebujeme lepší komunikaci, protože je to pořád ještě pro mnohé úřady novinka. Také potřebujeme větší koordinaci mezi členskými státy eh, při uplatňování tohoto nařízení, abychom také zajistili, že způsob, eh, jakým se k němu eh, přistupuje, bude do určité míry standardizovaný, abychom měli standardizované postupy, které umožní rychlé zřízení těchto seskupení ale to už je mimo působnost nařízení, protože se to týká především vnitrostátních právních předpisů a postupů, které pochopitelně nejsou upraveny tímto nařízením. Tím asi skončím a rád zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji mnohokrát. Nyní dostanou slovo poslanci výboru. Začneme asi koordinátory. Pan Celer, jako první. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jako dřívější zpravodaj za podobné nařízení, tak e, skutečně zde dochází k určité popularitě tohoto nařízení. A víte, že regionální rozdělení je ještě velice různorodé a také přístupy těch členských států k těmto nástrojům jsou různě formované. Přesto je to velice užitečný nástroj pro přeshraniční a územní spolupráci, jak se to projevilo. A pokud teď budeme mít obsáhlou zprávu ohledně SESUS, e tak to přispěje ještě více k tomu, aby tento nástroj byl populární a známý a aby případná nedorozumění v některých jednotlivých regionech, kde bohužel tedy ještě toto existuje, zvláště co se týče severní německé hranice a dále Polska se to týká a také České republiky, protože tam je ještě celá řada jaksi neporozumění. Takže v tomto smyslu e, to vítáme. A co se týče toho seznamu ukazatelů komise, tak dostal jsem to tady na stůl a budeme tedy se tím velmi intenzivně zabývat. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě někdo? Nějaký člen výboru regi se chce vyjádřit? Nikoli? Musím tady položit otázku, zda někteří poslanci si myslí, že bychom měli podat námitku anebo požadovat eh, lhůtu dalších tří měsíců ke zvážení návrhu. Nikoli. How to understand your proposal. Jak mám rozumět vašemu návrhu? Chcete tady více času? takže si ještě necháme čas. A během tří měsíců, pane Celere, tak bude, bude to určitě kratší doba. Tak v prosinci, v prosinci nám to vyhovuje, takže v prosinci to vrátíme na pořad jednání a pak už, jak doufám, bude ten návrh uzavřen. Takové je tedy naše rozhodnutí k tomuto aktu přenesené pravomoci. A teď přejdeme dál. Další bod na našem programu. A to je diskuse o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a tak dále a tak dále a tak dále. Je to to takzvané nařízení CPR. A máme dnes diskusi po předložení pozměňovacích návrhů. Je, jich 2000, ještě přes 2000 pozměňovacích návrhů. Lhuta byla 22. října. A tento návrh je asi nejdůležitější legislativní text, který posuzuje tento výbor, což možná vysvětluje, proč je tolik pozměňovacích návrhů předloženo. Také budou předložena stanoviska od devíti dalších výborů a dá se tedy očekávat ještě více pozměňovacích návrhů. Dnes nás čeká diskuse o předložených pozměňovacích návrzích a bude zajímavé si vyslechnout názor zpravodajů, protože musíme potom eh, rozhodnout eh, v hlasování. A slovo má paní Krél. Já, ich, já mein Můj spoluzpravodaj tady není. Já jsem sama očekávala, že budeme o tom hovořit později v diskusi. Už jste to řekla. Máme tady 2100 pozměňovacích návrhů k CPR, takže já jsem ještě všechny nedočetla. A proto já bych řekla, že bych dnes ne hovořila o pozměňovacích návrzích, ale bylo to přání eh, kolegů. Takže budu se snažit si udělat pomalu určitý přehled a mám už takové dvě, tři připomínky. Registruji, že celá řada pozměňovacích návrhů chce do toho dát ještě spoustu úžasných věcí do těchto společných ustanovení. Pokud se na ně jednotlivě podíváme, tak jsou všechny užitečné, nápomocné a nevím ještě co dalšího, ale já se domnívám, že pokud tady chceme mít zjednodušení z hlediska politiky soudržnosti, zprávy, managementu, a propočtů, tak není možné tam dodatečně dát ještě tisíc dalších věcí. Já uvedu příklad. Když už máme tady definice, začnu definicemi. A pokud tady řeknu, musíme tady aplikovat ty a ty horizontální principy a to a to zohlednit z hlediska požadavku a podpory, tak je to samozřejmě dobře míněno a je to eh, jaksi nápomocné, ale když to konkrétně pojmenuji, tak je to nutné také prověřit. To znamená, musím o tom také podávat určitou zprávu z hlediska managementu. Takže to je zase nárůst byrokracie. Sice se to podporuje něco, co je jaksi nápomocno této věci, ale v konečném efektu ty eh, orgány managementu vlastně mají svázané ruce a vlastně ta flexibilita se opět vytrátí, vytrácí. Když všude budu říkat, že prostě zvláštní důraz musí být kladen na města, na regiony a já nevím ještě na co dalšího, tak to musím doložit protože pokud to budu podporovat, tak komise musí také podávat zprávu o tom, jak to proběhlo. A to je přesný opak toho, eh, co jsme požadovali celá léta, to znamená zjednodušení a flexibilitu na úrovni regionu. Já jsem eh, se vlastně ještě nedohodla s Andrej Novakovem ohledně této věci. Takže moje první reakce byla taková, že v tom prvním článku bych prostě od, odmítla celou řadu pozměňovacích návrhů, protože to generuje příliš velkou byrokracii. A já doufám, že budeme moci toto kolečko té diskuse využít k tomu, aby jak si kolegové pochopili, eh, že to neznamená, že bych politicky byla proti něčemu, ale jde o to, že Chci, aby tady byla flexibilita na úrovni regionu, aby regiony sami rozhodovaly v rámci dohody o partnerství, v rámci posílení principu partnerství, v rámci strategie rozvoje. Takže eh, tady prostě je nutné zmapovat to, co opravdu chci provádět a samozřejmě ve spolupráci s komisí, která musí být o tom informována. Ale nebylo by dobré toto ještě rozšiřovat. Takže to je jedna věc, která mě napadla. Ta další, to je principiální problém, protože my se musíme rozhodnout, zda chceme transfer nebo nikoliv. Já vycházím z toho, že zítra, až budeme Ehm, budeme hlasovat o stanovisku ohledně investic, tak eh, budeme mít možná eh, větší a lepší představu o tom, jakým směrem bychom mohli zpracovávat kompromisy a jakým směrem bychom mohli vůbec jít. Já si myslím, že dnes zatím nemůžeme na to všechno odpovídat. A pak otázka k článku 15. To jde napříč všemi politickými skupinami a ve všech směrech je tady návrh na vyškrtnutí, pak eh, je tady zase naopak něco, co by se dalo použít. Takže je, bude velmi obtížné najít nějaké kompromisy. Eh, musíme opravdu vést spoustu rozhovorů. Eh, myslím, že 4. prosince máme první zasedání stínových zpravodajů, takže to předpokládá celou řadu rozhovorů a snah najít cestu směrem k vyjednání kompromisu. Eh, co bych nemohla potřebovat, by bylo hlasování na pléna, plenárce, kde by to vyšlo vlastně nerozhodně. Takže myslím si, že se nám podaří v té eh, diskusi stanovit společnou linii, eh, přičemž Víme, že samozřejmě tady se rýsují volby, takže je velice to obtížné, protože musíme také pracovat v našich státech. Na některých místech mě napadla ještě další věc. Zjevně tady už lobovali někteří lobbysté na úrovni některých eh, poslanců. Samozřejmě, že to souvisí také s trialogem a se stanoviskem členských států. Já si myslím, že tady musíme být velice flexibilní z hlediska vyjednávání s radou, ale potřebuju parlamentní stanovisko. A pokud by parlament měl převzít stanovisko rady, no tak eh, jak pak můžu vyjednávat s radou? Eh, samozřejmě já potřebuju stanovisko tak, abych mohla říct si, tady můžeme uzavřít kompromisy s radou, ale na jiných místech to není možné. Pokud na mnoha místech vidím vlastně už to stanovisko rady, no tak potom to vyjednávání bude výrazně obtížné, takže doufáme, eh, že to dopadne tak, že eh, budeme moci část těch svých přístupů si ponechat, i když vím, že samozřejmě mm, to v některých místech nejde. Takže e, jde o to, jakým způsobem tady pak vyjednávat. E, jsem velmi napjatá, jak to dopadne. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, nejsem si u všech jistá, že z právního hlediska nebo z hlediska právního základu, že jsou smysluplné, ale zatím Eh, spolupracuji si a kontroluji to ze sekretariátem a z komisí, abych zjistila, co je průchozí, co průchodné, co nikoliv. Takže v každém případě tady máme tedy obrovské množství, tedy 2100 pozměňovacích návrhů. A toto je tedy můj první dojem z těch pozměňovacích návrhů. Jedna věc je tady jasná. Ta šíře, ten záběr těch pozměňovacích návrhů je tak obrovský a tak různorodý, že v žádném případě není možné v prosinci to od, odhlasovat na výboru. Potřebujeme čas na jednání se stínovými zpravodaji a myslím si, že i politické skupiny potřebují více času, protože, jak bylo řečeno, jde to napříč těmi politickými skupinami v některých těch bodech, takže je, myslím, že by bylo smysluplnější si do toho investovat trošku více času, tak místo toho, abychom tady měli nějaký nesourodý výsledek, kde by naše šance na vyjednávání s radou byly významně zredukované. Takže musíme se podívat na nový harmonogram a podívat na to, jak celé ty postupy budou vypadat. Takže to jsou dojmy z těch pozměňovacích návrhů, které jsem dostala. Děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Bohužel spolu Pravadoj tady zatím není, možná se dostaví později, ale dám eh, možnost stínovým zpravodajům, aby nás seznámili se svým názorem po vyjádření paní Krel. Nevidím tady paní Tomašič, takže prvním stínovým zpravodajem jsem já, já začnu. Jsem stínová zpravodajka za ALDE a pustím se tedy do svých komentářů. Musím říci, že plně podporuji to, že potřebujeme dostatek času na diskusi o všech pozměňovacích návrzích a o možných kompromisech – rozhodně na nás nikdo netlačí, abychom hlasovali už v prosinci, takže určitě to můžeme prodiskutovat a dát si čas na nějakou plodnější diskusi a návrhy řešení mezi stínovými zpravodaji u tohoto velice důležitého bodu programu. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli eh, třeba o tom diskutovat eh, po skupinách pozměňovacích návrhů, že bychom se zaměřili na jednotlivé články, jednotlivá témata, to já jsem se pokusila si připravit na dnešek. Řekla bych, že první skupina pozměňovacích návrhů, které já jsem předložila, ale asi i další kolegové, To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají zříz, vytvoření uší vazby a komplementarity s Evropským eh, zemědělským fondem pro rozvoj venkova, který původně ne, ne, nebyl v působnosti návrhu komise eh, společného usta, eh, ustanovení a nařízení. Myslím, že u této skupiny pozměňovacích návrhů můžeme dospět ke kompromisům, mezi stínovými zpravodaji a kolegy, kteří pozměňovací návrhy předložili. Další skupinou pozměňovacích návrhů, kterou jsem zaznamenala, jsou návrhy, které se týkají cíle eh, v souvislosti s klimatickými změnami. Cíl 30 výdajů rozpočtu EU na příspěvek k plnění klimatických cílů místo 25. A to je můj návrh. Myslím, že to je také základ pro kompromis mezi stínovými zpravodaji. Další skupina pozměňovacích návrhů, eh, tam to bude trochu složitější s kompromisem, to se týká podpory posílení vazby s ekonomickou zprávou a evropským semestrem. Tady se objevují velice odlišné návrhy jednotlivých politických skupin a jednotlivých stínových zpravodajů i členů výboru REGI. Myslím, že potřebujeme čas na diskusi, abychom zjistili, jaká by byla správná rovnováha. Toto je jedno z témat a já plně souhlasím s paní Krell, Eh, že bychom neměli dopustit, aby se na plénu hlasovalo tak, když bude parlament rozdělen. Musíme eh, vytvořit nějaké stanovisko regi, které bude přijatelné i pro plénum do budoucna. Totež je otázka podpory a větší flexibility, komplementarity a synergii mezi evropskými fondy a finančními nástroji. Pak tady jsou eh, transfery eh, z fondu ERDF a fondu soudržnosti do dalších eh, fondů či nástrojů, jako je CEF nebo Invest EU. A to je zase otázka, která vyvolává různé názory u členů výboru a to tež lze očekávat i na plenárce. Bude to tedy jeden z našich prvořádých úkolů zde ve výboru REGI, abychom se jako stínoví zpravodajové, a já k něm patřím, dohodli. Já jsem třeba navrhla navýšení transferů. Pokud jde o provádění invest EU eh, e a finančních nástrojů, očekávám, že hlasování ve výboru REGI ukáže, postoj většiny ve výboru a že to tedy bude odrážet eh, náš postoj v diskusi o tomto společném nařízení. Pak jsem předložila pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení předběžného financování a také příspěvku na Interreg. Doufám, že i v tomto nalezneme kompromis a nějaké společné řešení. Je to jeden ze směrů, eh, o kterém asi budeme moci rozhodnout celkem snadno. A na závěr chci říct, že jsem ještě navrhla přidělení zdrojů na přeshraniční spolupráci na základě stávající metodiky a vážení Eh, počtu obyvatel v příhraničních regionech a podílu celkového počtu obyvatel eh, členského státu. To je, myslím, návrh, kdyby ta diskuse mohla být jednodušší. Návrh komise je dosti složitý, je tam těch 25 kilometrů a já si myslím, že bychom se tímto směrem mohli ubírat. Stručně řečeno, souhlasím s tím, že potřebujeme čas na diskusi a plně podporuji eh, zpravodajku v jejím přání dospět k řešení zde v regi, abychom tedy našli kompromis a společná řešení. Takže to je tedy můj názor jakožto stínové zpravodajky. A teď dostane slovo paní Vana. Frau Srdečné díky, srdečné díky zpravodajce a také spolu zpravodajic samozřejmě za tu spoustu práce a především za to, že eh, jste převzali stanoviska lidi z hlediska tohoto návrh. Je to důležité zvláště z hlediska mé politické eh, frakce, protože tady chceme podpořit ten princip partnerství, to je velmi důležité pro moji politickou skupinu a také eh, klimatické změny, i o tom jsem již hovořila. Samozřejmě to my chceme silně jaksi protlačit jako zelenile, je to na cestě. A co je u nás, nebo bylo by u nás ještě velice důležité, a to víte ve světle těch diskusí, tak to jsou ty horizontální principy, které bychom chtěli opět zavést. To znamená stejné zacházení s muži a ženami, trvalé udržitelný vývoj, základní práva, takže to jsou ty argumenty, které v podstatě se objevují v těch, na těch různých místech CPA, CPR. E, jsou to tedy principy, které jsou tady e, které jsou tady zakotveny. A samozřejmě důležité jsou také základní práva a potom státoprávnost. I to musíme na těch příslušných místech podpořit. Je to důležité pro zajištění jednotných těchto principů, nesmíme se odklánět od těchto principů a musíme je opětovně tedy znovu zavést. Jménem politické skupiny, kterou tu zastupuji, nebudu rozvádět otázky transferu v souvislosti s makro ekonomickou kondicionalitou, o tom jsme již hovořili, měli jsme tyto diskuze v různých souvislostech takže naše stanovisko, tedy stanovisko zelených, eh, je známé, my tyto dva body odmítáme. Chtěla bych tady se zmínit o jednom tématu, a to protože by možná komise mohla nám poskytnout určité informace, alespoň doufám. A je to propojení s evropským semestrem. To znamená zvláště v souvislosti Eh, s tím, co jsme dostali 19. října, kde se to bylo, byla informace o silnějším propojení těch podpor a eh, tohoto evropského eh, semestru. Nevíme, jak bude tady vypadat toto nové interní řízení komise z hlediska investičních potřeb z hlediska rozhodování politice soudržnosti. Tady vidíme, že je určité riziko z hlediska rozhodování na lokální a regionální úrovni. Obáváme se, aby tyto lokální potřeby nebyly nějakým způsobem marginalizovány v souvislosti s tímto novým postupem a aby prostě politika soudržnosti eh, nemusela ustoupit do pozadí v souvislosti s tímto evropským semestrem. Takže byli bychom rádi, kdyby komise nám řekla, jakým způsobem v praxi budou tyto postupy vypadat. Jsem velice ráda, že spolupracuji. A e, souhlasím s vámi, že by bylo dobré, aby tady bylo jasné stanovisko Evropského parlamentu. E, v některých e, pozměňovacích návrhech se projevilo, že mm, některé členské e, státy samozřejmě se snaží protlačit svoje přání, ovšem to by se mělo dít na úrovni rody, rady. My bychom se měli zaměřit na evropské hodnoty v souvislosti s politikou soudržnosti. Samozřejmě já sdílím stanovisko, že tady musíme zajistit kvalitní vyjednávání a to vyžaduje určitý čas. Ale my máme málo času. My víme, že vlastně 14. února podle mých propočtů bude poslední možnost pro Regi, aby včas Regi hlasovalo, aby se to dostalo na plenární zasedání. Takže my si přejeme, aby tato jednání proběhla rychle a aby pokud možno i, ta, i ten podklad byl předložen rychle. Děkuji, paní Dama, to má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Řešíme tady důležité téma, jak už vyplynulo z první diskuse. Dnes máme na programu diskuse o velké množství pozměňovacích návrhů. Vezmu to po pořádku. Já bych chtěla především říci, že když se dívám na pozměňovací návrhy kolegů z jiných skupin, tak tady vidím určitý soulad v tom, že je snahy, snaha navýšit eh, synergii mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a ostatními strukturálními fondy. Už jsme několikrát kritizovali, že komise eh, navrhla eh, strukturu eh, pěti fondů tak, aby to navazovalo. Hrozí, že se ohrozí cíle fondů. Pokud jde o transfery, v návrhu zprávy je přístup ve smyslu článku 10, který umožňuje transfer mezi jednotlivými fondy a také transfery do Invest EU. Kolegové navrhují různé řešení, eh, hranici chtějí snížit z pěti, někdy na dvě nebo tři a také chtějí revizi v polovině období. Pro nás hnutí pěti eh, hvězd, pokud jde o Invest EU, článek 21 a všechny typy transferu fondů na nástroje eh, s přímým řízením, eh, to podle našeho názoru poškozuje princip teritoriality. Zdroje určené pro určitý region nebo kategorie regionu by pak mohly být spravovány jiným nástrojům, ale je třeba, aby vždy zůstaly v tom daném eh, území. To je smysl našeho pozměňovacího návrhu 1073. Není technicky možné ani proveditelné provádět takovéto typy transferů. Příklad eh, CEF. Eh, je tam doložka o národní pojistce, je tam uvedeno with the benefit of member states concerned. Konkurent koordinační mechanismus by tedy přešel z evropské úrovně na národní úroveň. Pro země jako Itálie, Španělsko, Německo by to bylo problematické, protože v těchto zemích jsou veliké socioekonomické eh, rozdíly eh, mezi jednotlivými částmi země. Dále článek 15 je tedy posílená vazba mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem. To je smysl právě toho článku 15. A je tam nezměněné zavádění makrokondicionality, to znamená, je možnost zrušit nějaké závazky nebo platby eh, regionům, jejichž státy nedodržují specifická doporučení pro danou zemi. Eh, návrh kolegů se snaží toto omezit pouze na závazky. Například v pozměňovacím návrhu 49 je povinnost komise informovat parlament. My si tohoto úsilí ceníme, ale myslíme si, že to nestačí. Eh, my máme návrh na zrušení tohoto článku 15. Kolegové z GUE, ze Zelených a také ze socialistů eh, požádali o to tež. A já tedy apeluji na všechny kolegy a na spolu zpravodaje, aby respektovali hlasování eh, na plenárce z června, z června 2017, podle kterého z GUE, se zeleným a mnoha socialisty můžeme tedy předložit pozměňovací návrh odmítající makrokondicionalitu. Výbor Regi tehdy neměl dostatečnou odvahu tak učinit. A na závěr chci říci, že nové nařízení by eh, tady má také článek 91, o to jsou postupy při porušení právních předpisů a eh, na to navázaná kondicionalita. Už to bylo v předchozím programu 2007-2013, ale nikoli v současném programu. Já mám studii od Policy Department parlamentu, která uznává, že situace, eh, které takto vznikly, eh, nebyly dobře řešeny. A já mám tedy návrh 1766 a žádám o zrušení této kondicionality, protože tyto normy nejsou účelné a navíc eh, penalizují občany. To je jenom několik bodů, ale určitě budeme o tom ještě hodně diskutovat. Děkuji. Děkuji vám. To byly tedy připomínky stínových zpravodajů. Teď mají slovo členové výboru. Pan Rope, prosím. Děkuji. I já si myslím, že tohle je velice zajímavý dokument, o kterém tu teď hovoříme. A jsem velice rád, že bylo předloženo tak velké množství pozměňovacích návrhů. Je to totiž důkaz toho, že kolegové se o to zajímají a snaží se ten dokument zlepšit. Na druhou stranu, takový ohromný počet návrhů je důsledkem nebo důkazem toho, že návrh komise je spíš teoretický než praktický, zatímco my si přejeme, aby ten návrh byl životaschopný. Nechceme vidět jenom slova jako zjednodušení nebo ustanovení pro omezení rozdílů mezi státy a regiony. My bychom rádi, aby se to skutečně odehrálo v praxi. Nejde jenom o národní instituce, mělo by jít o to, aby zájem na managementu fondu měly i regiony, kam ty peníze proudí. Nemůžeme očekávat žádné zásadní změny. Víme, že strany se mění a koalice se mění s každými volbami a každá nová vláda má nový seznam priorit. Budeme-li se snažit o přesnější regulaci v tomto dokumentu, mohli bychom dosáhnout lepších cílů. Od roku 2016 došlo k celé řadě administrativních změn v mnoha zemích a ty takzvané regiony NAC 2 by měly pokrývat všechny země. A bohužel, protože plány schválené komisí, tak ty regiony, které existovaly třeba v roce 2016 do roku 2027 existovat přestanou. Nevidíme tady nějakou referenci, nějaký odkaz na tyto regiony. Komise by měla říct, co se stane. Všechny ty změny, které nastanou, nastaly k prvnímu první 2018, by ten dokument měl reflektovat. Vemte si moji zemi, Litvu. Celá země je rozdělena do dvou regionů a rozdíly mezi těmi dvěma regiony se budou jenom zvětšovat, když nebudeme mít možnost ty, ten, méně rozvinu, ten méně rozvinutý region podpořit v jeho rozvoji. Tyhle rozdíly se do roku 2027 mohou výrazně zvětšit. Proto ten cíl sice vypadá hezky, ale když se podíváme na to, jak to vypadá v praxi, jak se to odehrává v reálném životě, tak eh, nevím, proto předložím několik pozměňovacích návrhů. Také bych chtěl dodat, že lidé některým návrhům nerozumí. Vezměme si region, který splňuje požadavky evropského průměru a vezměme si region, kde ta míra je daleko nižší. A tyto regiony by měli tedy se vyrovnat s, vlastně se stejnými pravidly pro spolufinancování. Také musíme se podívat na to, jak je to s pravidly spolufinancování. Je třeba rozhodnout, jaké by mělo, jaká by měla být kritéria. Pokud základní linií jsou regiony, pak by se všechno mělo odehrávat na úrovni regionu. Pokud vezmeme průměr státu, tak by se všechno mělo dělat na rovině státu. Pokud úroveň spolufinancování je moc vysoká, tak některé regiony nebudou schopny těch šancí ani využít. A když se podíváme na programy stávajícího financování, tak až tyto programy skončí, tak neuvidím, ne, ne, nebudeme schopni sledovat, zda došlo k vyrovnání úrovně. Alokované peníze jsou důležité pro to, aby se rozdíly zmenšovaly. A mohli bychom se tedy pokusit vyhnout se tím ekonomické migraci. Lidé pak už prostě nebudou nuceni cestovat do jiného státu, aby našli práci, tak jak to činí teď, protože Teď je úroveň ekonomického rozvoje mezi členskými státy velice rozdílná. A proto je nutné propojit různé druhy financování mezi sebou. Ti, kdo profitovali z kohovezního fondu, fondu venkovského rozvoje, tak eh, ti se naučili všechna ta pravidla a v tuto chvíli máme různá pravidla pro různé typy financování. Nic nám nezabrání, abychom se snažili uvést v platnost podobné rámce, tak aby se harmonizovala pravidla napříč všemi zdroji financování. Vezměme další návrh. Iniciativa místního rozvoje z iniciativy místních komunit. My tady jenom říkáme, že takové iniciativy jsou možné, ale tahle formulace je příliš měkká. Celá ta věc nebude záviset na místních komunitách, ale spíš na státu, na ústředních institucích a na tom, aby oni si přáli, oni si přáli existenci takových iniciativ. Myslím, že bychom měli mít striktnější komunik- formulaci, že takové komunity mají vznikat a má jim být přidělena jistá suma peněz. A to se týká nejenom těch pokrokověji smýšlejících institucí a států. Pokud se nám podaří zvládat dobře regionální rozvoj, pokud budeme zvládat na regionální úrovni, tak ty dobře rozvinuté regiony pak prostě pozvednou ten průměr jednotlivých států. Myslím si, že bychom na tom měli dále pracovat. Děkuji. Děkuji, pane Rope. Další je pan Žuo, máte slovo. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl uvítat práci spolu s pravodajů. Je to obrovská práce v krátké době, takže přeji mnoho odvahy. Nebudu tady shrnovat všechny svoje pozměňovací návrhy, o to tady nejde. Chtěl bych se zmínit o třech prioritách, které se snažím obhajovat v těch pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. První priorita tak jako ostatní kolegové, já jsem předložil návrhy tak, aby se zjednodušil život těch uživatelů, těch eh, správních orgánů. Eh, ty pozměňovací návrhy vypadají velice technicky, ale cílem je vlastně zajistit konkrétní podmínky uplatňování, využívání těchto evropských fondů. Například jeden pozměňovací návrh hovoří o tom, aby verifikace těch podmínek, které jsou příhodné pro regiony, nebyly příliš těžkopádné, protože to je nepřiměřené. A pak eh, má to dopady také na technickou pomoc a finance. Pak tam mám řadu návrhů, které se týkají architektury a metodiky alokace. Myslím, že bychom měli podporovat návrhy, které tady předložila komise ohledně těch přechodových regionů. O tom se tady dosti široce hovořilo, zvláště v sedmé zprávě o soudržnosti. To jsou regiony, které potřebují velkou podporu a rozšíření této kategorie je dobrá věc. Já překládám pozměňovací návrhy, kde chci upozornit spolu s ohledně 70% spolufinancování. To bylo také žádáno celou řadou kolegů a také výborem regionu. Poslední bod. Jsem skeptický ohledně návrhu, který byl navržen komisí ohledně výpočetní metodiky, to znamená z hlediska územní spolupráce. Viděl jsem tady určité simulace, mapy a to jsou návrhy, které se neopírají o žádnou územní realitu. A myslím, že by to bylo velice negativní pro regiony, kde, které nejsou hustě obydleny. Poslední priorita. A toto téma je příležitostí také vyslat silné signály z hlediska budoucnosti. Takže u mě jsou to dva téma, dvě témata. Sociální Evropa Myslím si, že to je velmi důležité. Předložil jsem pozměňovací návrhy, které se chtějí ujistit, že pilíř sociálních práv EU eh, má své dopady následně a politika soudržnosti by měla zajistit skutečnou konvergenci, zvláště v boji proti nekalé soutěži. A další téma, který zapadá do těch souvislostí, které známe, a ty souvislosti to je eh, otázka Brexitu. Všechna, všechny studie, které my jsme četli, ukazují, že bez ohledu na to, jakou povahu budou mít vztahy mezi Spojeným královstvím a EU, Brexit bude mít přímý dopad na naše regiony. Některé eh, regiony budou mít vlastně, budou novou hranicí, novou vnější hranicí EU, takže to je přímý dopad a obecněji to bude mít dopad na všechny regiony, které mají obchodní vztahy se Spojeným královstvím. Bude tady určitá hrozba, ať už se to týká Polska, Francie, Nizozemska nebo Španělska. Ostatně vím, že někteří kolegové, s kterými jsem spolupracoval, velmi bedlivě sledují toto téma. Například jsem na tom pracoval s Lambérem. Takže eh, v této souvislosti nesmíme mít vyčkávací pozici, protože Eh, je na nás, abychom vyslali určitý pozitivní signál z hlediska ochrany. A pak také Evropa má právě možnost předjímat spíše než vyčkávat, vyčkávat příliš dlouho, protože to je nám často vyčítáno. Takže s kolegy jsem předložil pozměňovací návrh, který by vytvořil specifický fond, který by byl určen právě na podporu těch regionů, které eh, budou trpět Eh, Brexitem. Takže to je stručné shrnutí těch tří priorit, které jsem chtěl obhájit ve svých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Thank you. Děkuji. Teď, teď pan van Miltenburg, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nechci toho mnoho dodat k této diskusi. Za prvé, také trvám na tom, že bychom se měli snažit o kvalitativní přístup a je lepší si dát spíš na čas a prodiskutovat věci solidně a dohloubky a to takže všechny pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že to může mít velký vliv na další jednání, takže radši si teď dopřát víc času a začít první, čte, začít první čtení později, než to uspěchat. A teď mám věc týkající se transferů. Samozřejmě můžeme mít rozdílné názory, politické rozdílné názory, ať už budeme souhlasit s dobrovolnou povahou těch transferů, Mm, jak vznikají zdroje Invest EU, stejně tak můžeme mít politické rozdíly v názorech na tom, jak vypadá Connecting Europe Facility, ale já se ptám, zda je moudré se vzdát té možnosti transferu a zda to posílí naši pozici, když vstoupíme do trialogu, nebo zda to budou více méně dodatečné argumenty, hlavně pro ty zemi, které uh, v podstatě se neženou do nějakých zvětšených obálech, kterým nevadí menší obálka pro kohezní politiku. Řekne se, no dobře, parlament není ochoten převést peníze do Connecting Europe Facility. Každý souhlasí, že je to dobrý program, program s velkou přidanou hodnotou na evropské úrovni, to znamená možná další důvod, proč odebrat peníze kohezní politice. Tedy se ptám stínových zpravodajů, jak se to bude implementovat do těch pozměňovacích návrhů. To je totiž hrozně důležité, až nastane fáze trialogu. Děkuji. Děkuji, pan Boščináru. Děkuji, paní předsedkyně. Já neustanu a budu si stále žádat vaši podporu, abychom zabránili nejhoršímu scénáři a to by byl transfer všeho na příští parlament. To je opravdu nejhorší varianta a já toto prohlášení doprovodím fakty. Dnes v Bukurešti pan Tajany, předseda parlamentu, vyzval rumunské předsednictví, aby udělalo všechno pro to, aby se dosáhlo politické schody na víceletém finančním rámci. To se bude dít na samitu v Sibiu. To no skvěle, to bude politická dohoda. Ale kdybychom všechna ta hlavní nařízení předali příštímu parlamentu, tak nejdřívější možnost, kdy se to schválí, je konec roku 2021. Jinak to nepůjde. Pokud šest měsíců není dost pro nás na to, abychom o tom začali diskutovat a schválili, tak jak by mohl příští parlament urychlit ten proces? Bude to určitě dramatická obnova v parlamentě a bude určitě velmi fragmentovaně složený ten parlament s velice různými vizemi. A my tím ohrožujeme budoucnost kohezní politiky. Takže měli bychom se soustředit třeba na anglickou verzi nebo anglickou a francouzskou, ale měli bychom už začít přijímat to nařízení. To je imperativ. Jakékoliv zdržení povede ke kumulaci efektů. Už je tady stejně celá řada negativních jevů a zaplatí za to lidé. A je to politicky hrozně riskantní věc. V podstatě dáváme zbraň protivníkům EU do ruky. Za druhé je důležité zvážit také, jak je to s podmínkami. Já přidávám hlas mm, k těm mnoha, které již říkají, že bychom měli být proti makroekonomickým podmínkám, ne v případě Španělska, Portugalska, kterým se tak jako nějak zabránilo. Proč by parlament to měl dělat znovu, když víme, že to má dopad jenom na lidi a na regiony a ne na vlády? Na regiony. A máme-li právní stát, nařízení o právním státě po mnoha diskuzích mnoha kolegy si myslím, že je důležité přijít s dobře promyšleným návrhem, který nechci teď jít do podrobností, ale stejně neomezená moc pro komise je prostě nepřijatelná věc. To by se mělo odmítnout. Žádné podmínky, a parlament by měl říct, že je to stejný imperativ, který je naléhavě potřeba. Proto naléhavě žádám kolegu pana van Mittelmurka a všechny další kolegy, protože vím, že nakonec dojde ke zvážení toho obsahu. Je třeba tomu věnovat pozornost. Je to potřeba řádně navrhnout tak, aby to bylo použitelné. Nejde o to sankcionovat dramaticky regiony nebo lidi. A nakonec je moc pěkné zvažovat všechno pozitivně růžovými brýlemi, ale podívejme se na prohlášení z minulého týdne po setkání Macron-Merklová. Řekli 2021 bude dohoda o rozpočtu eurozóny. Jsme tak naivní, že si myslíme, že jednání o rozpočtu eurozóny nebudou mít vůbec žádný vliv na jednání o sumách ve víceletém finančním rámci? Pokud necháme všechny tyhle otázky, pokud je ten parlament opustí a my máme legitimitu tak učinit, tak opravdu se pustíme do naprosto neprobádaných vod a budeme riskovat kredibilitu evropského projektu, protože koheze, soudr- politika soudržnosti e, je šance pro Evropu. Když máme dvojrychlostní Evropu a eurozónu, ne eurozónu, tak to přináší problémy, ale když se podíváme na hmatatelnou realitu, kohezní politiku, neotvírejte pandořinu skřínku pro ty, kdo chtějí v příštích volbách bojovat proti Unii. Kolegové, kolegové, naléhám na vás. Děkuji. Děkuji. Jenom bych chtěla odpovědět na tu vaši první poznámku. Chtěla bych říct, že když hovoříme o dostatku času na diskusi, tak tím nemyslíme hlasovat později než v lednu. Takže děkuji zpravodajům za jejich práci, kterou odvedli až doteď. To je opravdu dramatický objem práce, ale zároveň chci říct, že my všichni, včetně stínových zpravodajů, mm, myslíme, že o tom budeme hlasovat v lednu. To znamená, nic nebudeme odkládat a odsouvat a bude to předmětem rozhodnutí koordinátorů dnes odpoledne, aby se finalizoval rámec, časový rámec pro hlasování ve výboru Regi a na plénu. Takže to na sám začátek reakce na to, co jste říkal. A spolu se zpravodaji se na to budeme soustředit, aby to bylo včas, abychom finalizovali tu práci samozřejmě do voleb. Teď paní Tomašič, která je stínovou zpravodajkou. Máte slovo, prosím. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, byla jsem na výboru pro rybolov. Také bych chtěla využít příležitosti, že ocením změny, které tady byly učiněny. Členské státy ve východní a střední Evropě jsou závislé na kohezní politice a omezení financování nebo spolufinancování nebo nějaký propad by měl negativní dopad na ekonomiku. Proto bychom měli reagovat včas a efektivně tak, abychom zamezili negativnímu dopadu na členské státy. Nárůst míry národního spolufinancování. Ty méně rozvinuté regiony potřebují větší podporu na to, aby dohnali svůj, svou, své znevýhodnění to je hlavní princip kohezní politiky. Nárůst míry spolufinancování z 15 na 30 je věc, která nám dělá velké starosti. To by mohla být velká překážka v implementaci programů a projektů. Bylo by to další břemeno, jak pro ty manažerské eh, orgány a instituce, tak pro příjemce. Míra prefinancování Obecné prefinancování, které se platí ročně, se výrazně výrazně snižuje, to si myslíme, že také by mohlo být problematické. Je třeba podpořit investice v rámci politiky soudržnosti. A za třetí, ta pravidla, která jsou tady třeba N plus 2, nemyslíme si, že to povede ke zrychlení implementace, ani si nemyslíme, že to povede úspěšnějšímu čerpání, ale myslíme si, že počet novinek v rámci víteletého finančního rámce do roku 2021 až 2027 nám může pomoct zlepšit náš výkon a přispět k efektivnějšímu managementu a přidané hodnotě obecně. A nakonec víceletý finanční rámec je šancí, jak ukázat rozhodnost EU aby došlo ke konvergenci mezi členskými státy. Je třeba zajistit, že sociální a ekonomický blahobyt v EU je prioritou. Když se podíváme na dnešní politické klima a nadcházející volby, musíme mít na paměti, že víceletý finanční rámec by měl sloužit našim občanům budeme mít nejenom politické dopady, ale i praktické dopady víceletého finančního rámce, protože mnozí profitují ze strukturálních fondů a byli by konfrontováni s propadem financování. Tedy parlament by měl zajistit, že nedojde k žádnému zdržení, až začne trialog. Děkuji. Pan Polčák, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za udělení eh, slova. Já vám chci poděkovat za vaše ujištění, že nedojde k, eh, jaksi ke zdržení, protože i podle mého názoru, a tím chci navázat na pana Boštinaru, který eh, k tomu hovořil dříve přede mnou, než já jsem se přihlásil, eh, já doufám, že skutečně nedojde k tomu zdržení a že skutečně tento parlament, který má mandát, každý z nás máme mandát, od voličů a měli bychom ho vykonat v rámci tohoto volebního období tudíž já skutečně pléduji za to aby ta nařízení byla schválena ještě za eh, tohoto volebního období. myslím si že eh, žijeme skutečně v době výzev pro kohezní politiku není to samozřejmě jenom brexit eh, a tlak obecně na rozpočet a na kohezní politiku jako takovou jak jsme ji viděli v uplynulých týdnech a měsících ale vidíme ji taky ve výzvách klimatické změny sociální evropy myslím že toto všechno byť můžu mít eh, eh, jaksi odlišný názor na to jak je to postaveno v, v tom novém návrhu nařízení tak jsem za to aby se tato nařízení prostě přijala ještě za tohoto eh, mandátu parlamentu v prvním čtení. já bych chtěl navázat ještě na pana Žulo, protože ten zde myslím odkryl jeden moment proti kterému já také brojím a to je velká administrativní náročnost která je spojena s čerpáním kohezních fondů pro jejich adresáty. A eh, evropské fondy získaly skutečně velmi výraznou nálepku administrativně složité eh, politiky. Prostě pro mnohé adresáty této politiky je to neschůdné, aby plnili veškeré povinnosti, eh, které se na tuto politiku navázaly. My se snažíme dnes skutečně i těmi technickými návrhy, já jsem sám jich podal několik desítek, změnit tak aby kohezní politika se stala uživatelsky přívětivější ale myslím si že by bylo možné ještě učinit víc když to srovnám se zemědělskou politikou jak je čerpání evropských fondů právě tedy v oblasti zemědělské politiky jednodušší tak si myslím že máme před sebou pořád ještě poměrně výraznou cestu. Chtěl bych tedy brojit za to, abychom to tedy skutečně se snažili eh, zvládnout my ve výboru Eh, který je k tomu příslušný a eh, k tomu nejdůležitějšímu je prostě pro mě eh, zásadní redukce té administrativní náročnosti kde si myslím že se vykročilo docela dobrým směrem ale můžeme udělat víc. děkuji. Now... Děkuji. Teď požádám komisi, pan Fan Preško, máte slovo. Omlouvám se, Paní Krell, omlouvám se, kdykoliv, samozřejmě. Ne, ne, děkuji. Myslím, že co se týká základního přístupu, jak k tomu přistoupit, na tom se všichni asi shodneme. Všichni chceme pozitivní výsledek, pokud možno včas, proto se nemusím tomu věnovat jednotlivě. Ale to, co říkal pan van Meutenburg, na to bych chtěla odpovědět. Oba zpravodajové navrhli výboru v návrhu té zprávy, abychom ty transfery nechtěli. Ale my jsme se shodli na tom, protože pro nás eh, komise si to totiž přeje, členské státy to taky chtějí. A tedy to pro nás, co by pro nás znamenalo maximální pozici v jednání. A na počátku jsme také měli pocit, že většina v eh, ve výboru to podporuje. Zítra, až budeme hlasovat o Invest EU, uvidíme, jak je to s většinou a pak bude třeba se možná už i začít připravovat na kompromisy. Když se podíváte na pozměňovací návrhy, tak u zpravodajů to je zahrnuto. Někdy to přání mít v jednání lepší taktickou pozici Mm, není v parlamentu takhle před volbami úplně dosažitelný cíl, ale jednu věc musím říct a říkám to zcela jasně. Mám s těmi transfery principiální problém. Já osobně, protože podle mého názoru tohle už sám je útok na kohezní politiku. Hned by se mohlo říct, že CEF je dobrý program nebo Invest EU je dobrý program a vememe peníze z kohezní politiky. Na to si netroufla ani komise, ale teď v podstatě se to dělá zadními vrátky. A mohu vám dát příklady, kde jsem si stoprocentně jistá, že členské státy na to přímo čekají, aby to mohly opustit, vzdát se toho. Pokud Invest EU vlastně nemusí respektovat žádná pravidla pro národní kolofinancování a kohezní politika to musí, no tak pak členský stát to vnímá jako obtížné všechny ty žádosti a partnerský princip a všechny ty dohody a tak dále a tak dále, no tak bude daleko snáze to dělat přes Invest EU. A tady já vidím to vlastní riziko jak na jedné straně zvládnout, mít moderní kohezní politiku, která už nebude taková, jako byla před 30 lety, ale na druhé straně, jak to bude s regiony a jejich skutečnou účastí. A proto já bych byla pro tu maximální pozici, ale uvidíme, jak to bude zítra, to zjistíme nejpozději při hlasování, jak to vypadá s většinou. A já samozřejmě budu muset eh, reagovat i ve svých osobních preferencích a doufám, že se dopracujeme k nějakým kompromisům, které by reagovaly na to, jaké je složení parlamentu. To bude u těch makroekonomických kondicionalit stejné. Před sedmi lety se byl parlament ve všem skoro jedno. Byli jsme proti všem možným kondicionalinám, handrkovali jsme se a přesto jsme prohráli. Musíme se podívat, co je schůdné, co by se dalo, jakým směrem by se dalo jít a myslím, že bychom pak byli schopni prezentovat parlamentu přijatelné kompromisy a budeme doufat, že pro ně získáme většinu. To jsem jenom chtěla na doplněnou. Děkuji. Uh, yes, I planned... Děkuji. Já jsem plánovala, že vám a panu Novákovovi dám ještě slovo po panu von Breskovi, ale Dávám pak slovo ještě jednou, pokud tady budete mít zájem a budete chtít něco říct. Takže pan von Breska. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodajům. Já budu velice stručný, takže budou mít dostatek prostoru pro další vyjádření. Já jsem tady prezentoval náš návrh, takže znáte naše stanovisko. Už jsem to vysvětloval minule, kde vidíme určité problémy s některými pozměňovacími návrhy a proto bych se chtěl omezit na čtyři záležitosti. Za prvé, chtěl bych rozhodně podpořit paní Krell v tom, jak volá po zjednodušení. Víte, že největší kritika politiky soudržnosti, a to říkají mnozí příjemci, je, tato politika je příliš složitá, příliš zatěžující. A my jsme navrhli, a myslím, že si vzpomenete, že jsme navrhli 80 zjednodušujících opatření a od rady, od členských států, řídicích orgánů, ode všech e, slyším chválu, pozitivní dojem. Říkají, že to je poprvé, kdy komise jde správným směrem, protože to znamená méně kontrol, méně auditů, méně ověřování a více flexibility pro ty, kteří provádějí politiku přímo v terénu. A když se podíváme jenom na počet eh, přes 2000 pozměňovacích návrhů, tak z tohoto čísla je jasné, že mnoho těch zjednodušujících opatřeních by vlastně byly omezeny těmi pozměňovacími návrhy, protože by se pak musely různé věci kontrolovat a podobně. Takže bych chtěl podpořit zpravodajku paní Krell v jejím volání po rozumném přístupu a je třeba se tedy zaměřit jenom na ty otázky, které jsou důležité pro tento parlament a omezit do co nejvyšší míry věci, které možná by byly hezké, ale e, nejsou úplně nezbytné a nakonec by jen zkomplikovali život těm, kteří politiky mají v budoucnu provádět. To je moje první poznámka. Druhá poznámka, protože někteří z vás o tom hovořili, je vazba mezi fondy a evropským semestrem. To asi není úplná novinka, ale došlo k určitému vývoji eh, eh, oproti současné situaci a je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které chtějí méně synergie nebo vůbec žádnou synergii mezi evropským semestrem a fondy. A my si myslíme, že potřebujeme pravý opak. Já jsem se už to snažil vysvětlit minule. Komise teď pracuje na uh, změnou eh, evropského semestru nejedná se jenom o strukturální reformy, ale také o investice, nedostatky investic a právě v tom naše fondy mohou sehrát důležitou úlohu. A myslíme si, že bychom vyslali špatný signál, kdybychom řekli, tak jsou tady eh, eh, centrální evropské procesy si zprávy a vedle toho jsou eh, postupy soudržnosti, které s tím nemají nic společného. Já si myslím, že pro budoucnost politiky by to byla strategická chyba. A domnívám se, že bychom měli být součástí tohoto přístupu, a chtěla bych vás všechny uklidnit. Pochopitelně eh, generální ředitelství Regi to povede, nikoli generální ředitelství ECOFIN, pokud jde o programování fondů. To nechce nikdo měnit. Ale na druhé straně má smysl, aby naše investice jsme vnímali v širším kontextu veřejných investic, kdy se diskutuje i o národních veřejných investicích a proto chceme tyto eh, dva okruhy více propojit. Další věc, o které se dnes tolik nehovořilo, ale také je to velice důležité pro nás, to souvisí s tím prvním tématem do určité míry a to je střednědobá eh, revize nebo revize v polovině období. Máme teď eh, v našem návěru, eh, návrhu velkou flexibilitu. Řídící eh, orgány mohou změnit priority financování, aniž by se to museli nechat schvalovat od komise. Takže je tady mnohem větší flexibilita a doufáme, že díky tomu se s tím lidé také více stotožní, ale myslíme si, že by mělo smysl v určitém okamžiku se podívat na situaci, co se děje, zda se neobjevují nové potřeby během sedmiletého nebo desetiletého prováděcího období. A proto je pro nás důležité, aby tento přeskum v polovině období měl eh, nějaký smysl a byli bychom rozhodně proti změnám, které by to ohrozily. Protože si myslíme, že stabilita, kontinuita, ano, to je všechno důležité pro politiku soudržnosti, ale pořád si myslíme, že je smysluplné a připomínám migrační krizi, kdy jsme nebyli schopni najít v podstatě ani jediné eh, euro na přeprogramování, protože všechno už bylo naprogramováno, byly tam závazky a to je pro nás nepřijatelné. A v této věci, to chci říct tady velice jasně, ten přeskum v polovině období a určitá flexibilita u tohoto přeskumu. To jsou věci, které potřebujeme a budeme rozhodně tento náš postoj u téhle věci hájit. Třetí věc, to je eh, pokrytí CPR. Byly tady některé pozměňovací návrhy, které by chtěly některé eh, tam odstranit fondy, například migrační fond. A my tomuhle prostě nerozumíme. Nechci hovořit o rozpočtovém eh, mechanismu, ale když je migrační krize například, tak tady je otázka přijímání a integrace migrantů. Jsou tady různé fondy, které se do toho mohou zapojit, například také Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje, ale také ten migrační fond, který spadá pod generální ředitelství Home. A my si myslíme, že bychom k tomu měli přistupovat konzistentně a proto bychom chtěli, aby všechny tyto eh, fondy byly zastřešeny jediným nařízením. A v neposlední řadě už to tady zaznělo a já bych chtěl poděkovat eh, spolu s pravodajům, jestli jsem správně pochopil jejich pozměňovací návrhy, že teď eh, ta možnost příspěvku na Invest EU EU eh, e byla zase vrácena do hry, už to není vyškrtnuto, jako tomu bylo v předchozí verzi. A pokud tomu rozumím, tak tato možnost by byla dostupná až po eh, tom eh, přeskumu v polovině období, tedy po roce 2025. My si myslíme, že to je trochu pozdě a nechápeme, proč bychom nemohli členským státům umožnit, to je volitelné, někdo není povinen to dělat, ale neměli bychom členským státům upírat možnost toto využít eh, už dříve. Nebudu se vyjadřovat k dalším věcem, jako jsou finanční aspekty. Možná chci jenom připomenout, musíme být opatrní se statistikami. Všiml jsem si, že tam bylo mnoho změn týkající se regionálního rozložení a e, odkazu, které používáme. To, co je nyní k dispozici, je nyní k dispozici a nemůžeme toho moc měnit, protože případné změny by byly schvalovány později. A to by pak znamenalo alternativní způsoby výpočtu fondu e EU pro členské státy. Ale tady bych asi nechtěl zabíhat do detailů, pokud jde o peníze, financování, předběžné financování, protože to je, myslím, nad rámec naší působnosti zde, nebo alespoň moje, mé osobní působnosti. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. To bylo vyjádření komise a pan Novakov nám zase zmizel. Takže paní Král, chcete něco říci vy? Jenom jednu větu k transferům do Invest EU. My jsme se o tom ještě nerozhodli, ale Měla jsem pocit, že, pro budu, že to je možnost budoucího kompromisu, spíše než mít žádné transfery nebo více transferů, takže jsme vstřícní k diskusi, ale zatím ještě nebylo přijato rozhodnutí a uvidíme, jak to dopadne. Naše pozměňovací návrhy Andreje a moje ukazují, že jsme chtěli využít všechny možnosti k tomu, aby členské státy měly šanci používat peníze na politice soudržnosti a nemuseli to převádět na Invest EU. A proto jsme navrhli my oba eh, aby členské státy tuto možnost měly. Ale to ještě bude předmětem diskuse o kompromisech pak eh, se tady už eh, dozvíme, nebo zítra budeme moudřejší. Děkuji. Pan Novakov, chce si vzít slovo? Nikoli? Ne v této fázi? Chyběl jste mi, pořád jsem na vás čekala, těšila jsem se, jak vystoupíte a vysvětlíte nám všechno, ale paní Krajel tak udělala za vás. Nebo chcete přece jen? Ne, dobře. Tak ano. Já budu poslušný, paní předsedkyně, a, a určitě tedy si vezmu slovo. Uh, Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Jak víte, teď v parlamentu prožíváme takové neklidné doby. Eh, probíhá najednou mnoho zasedání výborů, zpracovávají se různé zprávy, ale nebudu si stěžovat. CPR je věc, se kterou eh, poslední půl rok se pro, eh, probouzím a jdu s ní spát a jsem rád, že to tolik zajímá eh, kolegy. Máme 2200 pozměňovacích návrhů, mě trvalo asi 10 dní, než jsem je všechny prošel a už mám v hlavě některé návrhy na kompromisy, ale to nejprve prodiskutuji s paní Krel, jakožto spolu s pravodajkou a s příslušnými stínovými zpravodaji. Myslím, a tady podporuje pana Boštenáru, že mm, případné zdržení by bylo určitě špatně. Paní předsedkyně eh, pevně zastává mm, názor, že bychom měli hlasovat v lednu. A já s tím souhlasím, byl by to špatný politický signál, že nejsme připraveni. A nikdo se nebude zajímat o naše obavy z Brexitu a podobně. My prostě musíme přinášet výsledky. A myslím, že zatím máme ještě dost času na diskusy. Už o tom mluvíme půl roku. Před půl rokem jsem byl jmenováni zpravodaji a pak byl tedy připraven návrh textu. Pokud jde o transfery, vím, že to bude horká brambora v celé diskusi a určitě to nemá žádnou jednoduchou odpověď. Jsem si jist, že všichni mě podpoří v tom, že bychom měli eh, udělat nějakou hranici pro transfery. Program eh, pro propojení Evropy CEF je velice dobrý. Někdo řekl, že je špatný, ale že zase je tady spousta jiných dobrých programů jako Erasmus pro mladé podnikatele. Měli bychom ho tedy financovat z politiky soudržnosti. Ne, protože je pro nás důležitý, nebudeme proto mít zvláštní rozpočtovou položku. Ale vidím, že eh, v mé hlavě probíhá taková soutěž, kdo dostane víc z politiky soudržnosti. Nevím proč. My jsme diskutovali o tom transferu 10 miliard na CEF. A teď tady je pozměňovací návrh, který chce 20 miliard nebo dokonce ještě víc. A představte si, když se vydáme touto cestou, celková výše fondů soudržnosti bude méně než všechny ostatní programy, které máme v EU. Je to to, za co bojujeme? Lidé, kteří tady nesedí, nás budou hodnotit nejenom podle toho, co říkáme, ale především podle toho, co děláme. A toto nařízení a příští víceletý finanční rámec budou dokladem toho, jak moc v Evropu věříme. A tato konkurence mezi námi, mezi členskými státy, mezi institucemi, ta nikomu a ničemu nepomůže. Pomůže to jenom populistům. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji za celou dnešní diskusi. Chcete reagovat ohledně svého pozměňovacího návrhu? Ano, prosím. Vedeme politickou diskusi. Politika soudržnosti, o co tady jde? Jde to o to, že vezmeme peníze z, nějakého, z nějaké obálky, anebo jde o výkonnost? Fond soudržnosti byl mimo jiné zřízen proto, aby investoval do infrastruktury. A pokud můžeme věci skombinovat, pokud můžeme vzít peníze z Fondu soudržnosti a převést to na nástroj pro propojení Evropy, tak se vlastně jedná o to tež. Pro mě by hlavní otázkou bylo, zda nakonec se všemi těmi kompromisy, co nakonec bude nejprospěšnější pro občany kde můžeme poskytnout největší evropskou přidanou hodnotu, kde bude Evropa přinášet výsledky v oblasti investic. A lidem je jedno, eh, jaké částky jsou navázány na samotnou politiku soudržnosti, jaké částky jsou vyčleněny na dopravu lidé. Chtějí, abychom v přímo v terénu přinesly nějaké konkrétní výsledky. Takže mějme prosím na paměti, že někdy vedeme takové směšné eh, boje ohledně toho, jak co označíme, ale nakonec jde především o projekty a lidi, kteří za nimi stojí. To je také myšlenka pozměňovacího návrhu o dalších 20 eh, miliardách, protože všichni experti se shodují, že nástroj pro propojení Evropy skutečně přináší přidanou hodnotu, kterou v Evropě všichni potřebujeme. A když se podíváte jenom na fond eh, soudržnosti, tak ten nám v Evropě neumožní investovat do obecného přístupu ke koridorům. Budou se pak zase financovat národní projekty z národních přídělí. Já jsem pro evropský europoslanec a chtěl bych raději investovat do evropských koridorů, nejenom do národních projektů. A vtipné je, že ve vašem členském státě v Bulharsku eh, velice potřebujete investice do infrastruktury. Takže chtěl byste, aby Evropa vaší zemi pomohla investovat prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy, anebo byste dali přednost Číňanům, kteří nakonec eh, se do toho vloží a ty investice eh, tam učiní. Já myslím, že je lepší ten evropský přístup. Děkuji. Děkuji. Takže ještě pana Orbech se hlásí a paní Krel. Skutečně, já musím říct, že jsem zaskočena. Když už tedy budeme hovořit o tom, co je tento fond, tak připomínám, že byl vytvořen proto, aby se organizovala i měnová eh, unie. To znamená, eh, šlo o to, aby se podporovaly velké projekty v infrastrukturách, a tak dále. A to právě proto, že ty země už udělali eh, velký eh, projekt, tak proto došlo teď k tomu krácení o 45%, ale to eh, neznamená, že se nebudeme zajímat o infrastruktury. Samozřejmě přidaná hodnota je úžasná, protože to propojuje regiony. Ale od začátku, a vy to víte nejlíp, od začátku tady byl boj ohledně víceletého finančního rámce a alokace. Eh, bohužel členské státy nechtějí tady spolupracovat. Nebudu říkat, které, ale v podstatě je jich hodně, kdo tady brzdí tuto věc. Politika soudržnosti je něco jiného. Eh, z hlediska zakotvení by měla organizovat to, aby regiony, a to trvá delší dobu, aby regiony se upevnily ve svém statutu z hlediska společenského, z hlediska ekonomického, aby tady došlo ke zblížení těchto regionů. To je teda jiná přidaná hodnota než Connecting Facility, ale je to přidaná hodnota. A myslím si, že tady bychom se neměli domnívat, že tady budeme stavět jedno proti druhému. Ten tlak je tady proto, že nyní musíme vystačit eh, s menšími finančními prostředky pro větší náklady nebo investice než před 14 lety. Pokud bychom eh, měli finanční prostředky k dispozici tak, jak to eh, navrhl Evropský parlament, tak bychom se vůbec nezabývali těmito tématy. Connecting Europe Facility, ale i Horizont a další projekty a také politika soudržnosti by eh, v takovém případě nebyly problémem. Nyní musí bojovat o prostředky, které jsou v rozpočtu. Problém je že my to v podstatě nevyři, nevyřešíme tím, že si budeme říkat, ty neudělal dost pro Evropu, nebo někdo jiný neudělal dost pro Evropu. Takže eh, zvláště v politice soudržnosti bychom se neměli takto stavět proti sobě. Eh, jsou země, kde některé regiony ještě nejsou dostatečně rozvinuty, takže tyto regiony i v budoucnosti by měly využívat tyto prostředky pro infrastruktury proč eh, by například Bulharsko mělo dávat peníze do Connecting Europe Facility. Já si myslím, že tady jde o eh, evropskou přidanou hodnotu. Musíme v podstatě tady odstranit ty rozdíly, které tady existují mezi členskými státy. Samozřejmě, eh, že bohužel Eh, v členských státech existují také nacionalistické nálady, ale tady jde o to, že nesmíme organizovat pouze finanční eh, prostředky, ale musíme se snažit o zorganizování přeshraničních eh, projektů a o odstranění těch rozdílů mezi členskými státy. To není jenom otázka peněz. Ono to trvá celá léta. Já si pamatuju na projekty například mezi Francií a Španělskem. To bylo dáno po léta k ledu a nesouviselo to s nedostatkem peněz. Takže já myslím, že bychom se neměli pouštět do touto cestou a vyčítat jeden druhému, ty jsi lepší, já mám lepší nápady, tak toto nefunguje. Musíme myslet integrovaně. Děkuji. Je pro mě obtížné udržet úlohu předsedkyně, protože jsem také stínovou zpravodajkou a vy jste mnohokrát zmiňovala Bulharsko. Děkuji. Mnohokrát to je poměrně vzácné slyšet tak často zmínky o Bulharsku. Já ještě něco doplním k otázce pana Van Miltenburga. Když se mluví o Bulharsku, a o e, investicích do infrastruktury v Bulharsku, o těch obrovských potřebách pro naši zemi. Je to důležité pro rozvoj země, ale Bulharsko je malá země uprostřed Balkánu. A to propojení vazby na naše sousedy, to je jedna z hlavních otázek našeho rozvoje v Bulharsku. A možná proto jedno z možných řešení je právě nástroj pro propojení Evropy, ale pro přeshraniční projekty, které malým zemím nebo středně velkým zemím, jako je Bulharsko, umožní investovat část peněz z Fondu soudržnosti na přeshraniční spojení s našimi sousedy. Vidím tady možnost pro kompromis, včetně eh, toho příkladu Bulharska. Pane Olbrichte, chcete vystoupit teď nebo po panu Novakovovi, takže máte slovo, prosím. I love the debate because this is we are from... Ta debata je velice zajímavá, dobrá. Občas se dostáváme přímo na dřeň. Dovolte, abych řekl, co si úvodem. Když my teď nehovoříme o kohezní politice, Vlastně všechna evropská politika se týká koheze. Všechna. Na kohezi Evropy nepotřebujete kohezní politiku jako takovou. A proto nizozemská vláda preferuje nemít kohezní politiku v Nizozemsku. Hovořil jsem s vaším velvyslancem a on mi řekl, že Nizozemí vůbec nemá zájem o politiku soudržnosti. Proč? No protože na to jsou nástroje a metody, které by se měly používat pro ty slabší státy. Místní nizozemské vlády mají ale různý jiný názor. Ty peníze mají totiž pákový efekt. Trošku evropských peněz může vést k velkým investicím. Za prvé. Za druhé, kohezní fondy. Kdysi jsem byl starostou města, byl jsem e, členem výboru regionu, tam se hovořilo o Maastrichtské smlouvě, kohezních fondech a tak dále. A kohezní fondy, mimo jiné, byly udělány, byly vytvořeny proto, aby ty slabší země se mohly připravit na vstup do eurozóny. Takže ty velký, velké investiční aktivity do infrastruktury by měly pomoct připravit se připravit se na vstup do eurozóny. Ale ještě jednu věc bych chtěl připomenout. Kohezní politika, politika soudržnosti nejsou jenom peníze. To je také i otázka metody. To řekla Konstanc Krell. Kohezní politika to je management, spoluodpovědnost, učit se administrovat projekty, učit se plánovat, Učit se všechno. To je politika soudržnosti. To je něco úplně jiného, sdílený management. Dá se dělat všechno z Bruselu? Ano, ano. Dá se všechno centralizovat? Ano. Bude to rychlejší? Ano, určitě ano. Ale výsledek koheze je tento sdílený management. To je něco jiného. To je jako udělejme úkoly doma. Domácí úkoly doma. Minule komisař Kalas navrhl vzít peníze z kohezních fondů, převést to do SEF, což bylo vytvořeno pro přeshraniční energetika a digitální oblasti z toho vyněta. Byl tady Viktor, zpravodaj pro kohezní fondy. A pan Kalas nám řekl, že on to udělal z toho dočasného důvodu, a nikdy by to znovu už neudělal. Nikdy, nikdy, nikdy. Proč? Protože to jsou dočasné důvody a tak dále. Pamatujeme si tu diskusi. Tedy naše dnešní otázka je, proč komise od samého počátku nedala ty peníze do SEF? Proč navrhují dát to do těch národních obálek a pak to zase sebrat těm, náro- sebrat těm národním obálkám? To je naprosto nelogické, je to proti dohodám. Není to o tom, že nechceme dát peníze, to je nepravda. Když vezmete peníze z koheze a dáte to do SEF, tak opouštíte jednu politiku a dáváte to do druhé. Opouštíte jednu metodu a dáváte to druhé. Není to špatně, ale dalo se to udělat dřív a mohlo se to dát do SEFu a mohlo se sem přijít a říct, míň na kohezi, jasná. Proč navrhuji dát to do národní obálky, vzít to z národní obálky, no to ty vlády akorát dráždí. Já bych jenom chtěl zopakovat, že celá ta myšlenka je špatně. RDF je něco úplně jiného. RDF je v podstatě, jak bychom zničili kohezní politiku. Můžeme vzít z koheze na výzkum, na SZP, na cokoliv Udělá to Brusel. Udělá to Brusel, možná to bude rychlejší. Ano, ale tohle s tím zničíme. Já jsem úplně proti tomu, protože RDF z definice je fond pro sdílený management. To je jeho specifikum. RDF přeposlané do SEF je k ničemu, úplně k ničemu. Je to ztráta peněz, protože uh, já si myslím, že ta myšlenka je sice zkrát, krásná, ale já mám jiné nápady, kde vzít ty peníze. Můžeme to někde vzít. Takže vezměme to ze SEF a dejme to na RDF třeba. To je stejně kreativní jako to první. Myslím, že bychom měli přestat o tom hovořit, ale je to zajímavé. Ale chtěl bych zopakovat. Hovoříme tady v rámci výboru REGI a výbor Regie je pro sdílený management. To je tento typ politiky. Nemůžeme tedy diskutovat o tom, jak rezignovat na sdílený management v rámci kohezní politiky, protože pak to prostě nebude kohezní politika. A děkuji. Myslím, že by se měly zavřít dveře a skončit. Děkuji. No, Mr. Zeller. Děkuji, pan Zeller. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy je docela dobré slyšet, co se probírá v jiných výborech. Výbor pro kontrolu rozpočtu v tuto chvíli měl mimořádnou zprávu účetního dvora, který, která informovala o tom, jak členské státy nakládají z prostředky, které byly určeny v kohezní politice na rozšíření transevropských dopravních cest. Oni tak učinili na bázi tras, které přihlásili členské státy, jenomže se rozšiřovala vnitrostátní dopravní síť a tam, kde mělo dojít k přehraničnímu propojení dopravních sítí, tak tam 15 až 20 kilometrů před hranicemi ono rozšiřování skončilo. Takže já si myslím, že to opravdu není evropská myšlenka. To jsou projekty, které se plánují 20 let a déle, co se týká těch transevropských dopravních sítí, ale použilo se to na rozšíření vnitrostátních dopravních sítí. No, dobrá, to možná bylo mm, s prospěchem pro národní dopravce, ale je to v rozporu s myšlenkou, že chceme mít propojení bez ohledu na to, kde jsou hranice. Chceme tedy občanům dát možnost, aby se evropskou dopravní sítí snáze a rychleji dostali z jedné země do druhé. Proto varuji před tím z kohezních zdrojů dát to do malých jednorázových eh, fondíčků, které se dostanou do rukou členským státům a kde vlastní cín a sice vytváření soudržnosti, oné vnitřní soudržnosti EU, v podstatě zmizí ze zřetele, tak jak to řekl Jan. Děkuji. Děkuji. Pan Novakov, máte slovo, prosím. Já bych chtěl říct, že mi tahle debata hrozně dlouho chyběla. Je to skvělá debata, jedna z nejlepších, jakou v tomto výboru zažívám a hrozně si ji užívám. Tak jsem ještě o tu nejzajímavější část navíc možná přišel. Zaznělo tady jméno mé země Bulharska tak často, že se cítím skoro, skoro doma. Pan Van Biotomorg zmínil, že je proevropský poslanec. To znamená, že je pro rumunský, pro bulharský, pro český a pro všelijaký jiný poslanec. To je samozřejmě skvělé. Jako pro evropský poslanec určitě chápe, že nemůžeme se snažit jenom o teorii, musíme všichni z toho chtít profitovat. Mohl bych dokonce jít ještě dál po návrhu pana Albrichta, který hovořil o transferu ze sociálního fondu do Connective Europe Facility nebo fond venkovského rozvoje nebo z rybářského fondu, ale to je nekončí, nekonečný příběh. Myslím si, že bychom měli přestat soutěžit do všech stran a hovořit o konci kohezní politiky nebo kohezních fondů, to by byl v podstatě konec integrace různých členských států pokud přestaneme financovat své členské státy z kohezních fondů, tak Číňané nás určitě rádi nahradí. To není nějak jednoduché. 70% všeho, co se investuje z kohezních fondů, se vrací těm netoplácům, který to v podstatě kteří to v podstatě financují. No, já jsem si jist, že nakonec dosáhneme vyváženého kompromisu ale jsem velice rád, že ta debata se odehrála. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji vám všem. To byla určitě velice plodná, užitečná debata a jsem si jist, že i zpravodajové si rádi vyslechli naše připomínky. Očekávám první setkání stínových zpravodajů, kde bude ta rozprava pokračovat a budeme hledat kompromisy tak abychom využili čas, který máme do ledna, využijeme ho nejlepším možným způsobem. Děkuji vám za diskusi, to byl poslední bod dnešního pořadu jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 ráno. Plánujeme schůzi koordinátorů, která bude zahájena za 15 minut ve tři čtvrtě na 6. Nebo můžeme začít teď hned koordinátory? je to pro koordinátory tak v pořádku. Takže děkuji vám. Teď tedy schůze koordinátorů a poprosím hosty z komise a poprosím všechny, kdo nepatří na schůzi koordinátorů, aby opustili tuto místnost. Děkuji.